jsou námitky, tak přijatá usnesení v dnešním zasedání e, předám příslušným grémím. Zasedání Evropského parlamentu se tímto přerušuje. Končím schůzi.